Apologies, colleagues, for being late. Apologies, Mr. Mello, for being late. Omlouvám se za spoždění. Sorry to keep everyone. Takže všichni jste museli čekat. Začneme tedy s bodem 13, což je prezentace komise návrhu rozhodnutí Rady o aplikaci šengenského AKY v oblasti Schengenského informačního systému na Chorvatskou republiku a zpravodajem je pan Melo. Já eh, mám spoždění, takže omlouvám se a hned vás požádám o prezentaci a ne, ne, začneme s komisí, omlouvám se. Takže začneme s panem Claire Hautem. Komise, komise, nejdřív komise. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se eh, Willy Kellerhout, jsem z DG Home eh, z jednotky B3. Máme na starosti informační systémy, tedy včetně šengenského systému. Za prvé vám řeknu, jaký je kontext tohoto návrhu a poté řeknu pár slov o obsahu a dopadech. Takže za prvé bych měla vysvětlit, že tento návrh se týká eh, procesu vyhodnocování, jak funguje Schengen a vyhodnocujeme z účelu přistoupení Chorvatska. A jde o to prověřit v souladu s článkem 4.2 k eh, aktu přistoupení Chorvatska, zdali Chorvatsko plní nezbytné podmínky a náležitosti pro plnohodnotnou aplikaci všech součástí šenkenského AKY. A po tomto vyhodnocení. A vlastně toto vyhodnocení již, až bude tedy úspěšně ukončeno, tak poté rada bude moci přijmout rozhodnutí, že vůči Chorvatsku se budou uplatňovat veškerá aky, šengenská aky. Vyhodnocení, vyhodnocovací proces začal v roce 2016, poté co Chorvatsko deklarovalo, že je připraveno k tomuto hodnocení, to notifikovalo mm, v roce 2015 a toto se týká několika oblastí, jako je <clears throat> vizový kód, jako e, zpráva vnějších hranic a také policejní spolupráce, ochrana osobních údajů, fungování šengenského informačního systému. Ehm, toto poslední hodnocení, tedy v oblasti šenkenského informačního systému, ještě neproběhlo, ještě nedošlo k návštěvě, k inspekci, protože to může nastat, až ten systém bude operační, operativní, funkční v Chorvatsku, protože to je informační počítačový systém, operativní systém, to znamená provozní technické funkce lze vyhodnocovat pouze, až ten systém bude funkční. V tomto kontextu, tedy předmět tohoto návrhu, je tedy umožnit postupné zavádění informačního systému v Chorvatsku, tak jak se i vysvětluje v důvodové zprávě, Chorvatsko splnilo nezbytné podmínky umožňující radě, aby mohla toto rozhodnutí přijmout. Ochrana osobních údajů také již eh, byla vyhodnocena úspěšně v roce 2016 a Chorvatsko mm, je technicky připraveno eh, vstoupit do eh, tohoto systému. Mají, mají i úřad sirene a mají i schopnost Um, so it is proposed that the council... Možnost tedy komunikovat. A dnes tedy v tom samotném návrhu v článku 1, 2 eh, eh, se zmiňuje datum, tedy to znamená počínaje kterým datem ta eh, data, která vytvoří jiné členské státy, budou dány k dispozici Chorvatsku a za druhé tam datum, od kdy Chorvatsko bude schopno vytvářet vlastní data. A takže to se stanoví v odstavci 1.3 článku 1. Také se tam vysvětluje, že poněvadž rada ještě nepřijala konečné rozhodnutí o hledně plné aplikace všech součástí šenkenského aky, protože to lze udělat až se ukončí proces hodnocení, tak do té doby budou platit určité restrikce mm, na používání systému SIS a to se bude týkat především eh, tomu, že nebude moci tam eh, zakládat eh, mm, ty údaje o, mm, o varování a také nebude moci i přijímat eh, tyto, eh, tato varování o třetích zemích. Eh, takže to je vysvětlení článku 4, odstavce 4 článku 1. Děkuji a děkuji za malské předsednictví. Tady ještě máme pana Kušieryho. Pan Kušier je tady. Honorable members of the European Parliament. So as uh, the representative of the Commission uh, has uh, just explained, um, uh, the member states together Členské státy nyní ověřují správné provádění šengenského AKY. Týká se to různých oblastí. Jedna z nich se týká rovněž ochrany údajů. Hmm, to úspěšné ověření je základní podmínkou toho, aby Chorvatsko mohlo také přistoupit k zahájení výměně doplňkových informací a mohlo plně využívat ty šengenské informační systémy. Hmm. Hmm. budu hovořit, nebo navážu na to, co říkala komise. Komise schválila hodnotící zprávu, která potvrzuje, že Chorvatsko má dostatečnou úroveň ochrany údajů a rada se nyní chystá k dalšímu kroku. Je zde návrh rozhodnutí, které předkládá. Je to na základě eh, článku 4 odstavce 2 přístupového aktu Ehm, v lednu si také rada vyžádala evropský, ehm, názor Evropského parlamentu, aby tedy to bylo co nejdříve, mm, ideálně v březnu na plenárce. Proč eh, je zde požadavek takové rychlosti? <clears throat> Jde o to, že došlo k určitému opoždění v hodnocení, které se mělo eh, týkat, které mělo být v červnu 2017 mohlo by to všechno spozdit ehm, ten systém. Jedná se o zrušení pohraničních kontrol a to by mělo být zahájeno co nejdříve. Zejména z toho důvodu, že Chorvatsko už je technicky schopné přistoupit k tomu šengenskému informačnímu systému. Chorvatsko už založilo speciální orgány. Vlastně už to bylo hotovo do leta 2016. A také je důležité eh, zlepšit eh, spolupráci policie a soudních orgánů mezi Chorvatským a ostatními členskými státy. Některé aspekty této spolupráce už fungují, například využívání evropského zatýkacího rozkazu a příslušného rozhodnutí, ale eh, Chorvatsko ještě nemůže využívat databáze SIS, aby si vyměňovalo ty oznámení typu alert které se týkají právě evropského zatýkacího rozkazu nebo různých um, vydávání. Takže zatím musí Chorvatsko využívat pouze kanály Europolu, protože zatím ještě není napojeno na uh, eh, šengenský informační systém. Během dvou, tří měsíců už bude Chorvatsko schopno um, stáhnout se ta data, stáhnout se ty údaje, pak tam proběhne další vlastně hodnocení a rada by tedy proto eh, velice ocenila, pokud byste ideálně do konce tohoto měsíce podali své stanovisko za Evropský parlament. Ano, děkuji, říká pan předseda. Takže parlament buď může přijmout nebo zamítnout tento text. A z toho důvodu eh, plánujeme tedy rychlou, rychlé schválení. Lhuta pro předkládání případných pozměňovacích návrhů je eh, z pátek 10. ve 4 hodiny odpoledne. Budeme o tom hlasovat 22. Eh, března ve výboru Libe, aby se to dostalo na plenárku v Dubnu, na, bude to ta první dubnová plenárka. A nyní žádám pana zpravodaje, pana Nuna Mela, aby přednesl svůj Ehm, příspěvek. Děkuji, budu hovořit portugalsky. Rád bych řekl, že SIS, Evropský informační systém, byl vytvořen proto, abychom dali ehm, nástroj pro vnitřní bezpečnost ehm, v rámci šengenského prostoru a také pro vnějších hranic. Tento systém je jeden z pilířů policejní spolupráce v Evropské unii a je to velice důležitý příspěvek pro to, abychom chránili externí vnější hranice šengenského prostoru. Eh, já si myslím, že rada pouze tedy eh, rozhoduje o to, jak tedy, eh, pouze se to tedy, tedy to rozhodnutí rady se pouze bude týkat eh, vešk- ne celého Schengenu, ale pouze šengenského části šengenského aky, které se týká systému SIS v Chorvatsku. Co se týče výboru Jury, to vydal, ten vydal pozitivní stanovisko a Komise již potvrdila, že Chorvatsko splnilo veškeré podmínky nutné zejména s odhledem na přiměřenou ochranu údajů. Dále Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva potvrdila, že Chorvatsko plní technické podmínky pro to, aby eh, systém SIS mohl být spuštěn. Hodnotící šengenské postupu pro SIS se mohou, nebo to, to, to, to hodnocení po těchto postupů může začít pouze v případě, kdy SIS již bude funkční. Je tedy důležité, aby rada rozhodla, aby mohla začít výměna údajů v rámci SISu, což posílí bezpečnost vnitřních a vnějších hranic Evropské unie, jak je zjevné tato bezpečnost je jednou z priorit mé politické skupiny a proto naše stanovisko bude pozitivní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Um. Děkuji, pane Melo. Ještě někdo? Je zde nějaký eh, poslanec přítomný, který by chtěl se vyjádřit? Já se omlouvám všem, že jsem přišel s 11 minutovým spožděním. Paní Cipl, chce slovo? Ano, ráda bych. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nechtěla si brát slovo, jenom jsem chtěla být informována a poslouchat, ale chtěla bych využít tuto příležitost a eh, pronést takové politické prohlášení, protože samozřejmě, i když i další členské státy plní technické požadavky, tak ne všechny stávající eh, členské státy jsou součástí Schengenu, takže musíme se vyhnout dvojího, tomu, abychom neaplikovali náhodou dvojí metr. Pokud Chorvatsko plní kritéria, samozřejmě by mělo by se stát součástí šengenského informačního systému, ale trochu jsem se usmívala, když jsem slyšela, no když komise nám říká, že pokud jde ochranu osobních údajů, tam všechno je v pořádku, tak to ve mně vyvolává úsměv, protože já mám konkrétní zkušenosti. pokud jde o, o úroveň ochrany, ochran, pokud jde o úroveň ochrany osobních údajů s ohledem na třetí země. Tady bych trochu byla opatrnější, ale jenom jsem chtěla dnes tady si poslechnout vás a souhlasím, pokud jsou kritéria splněna, tak samozřejmě země by se měla stát součástí Schengenu. Děkuji. Eh, děkuji za příspěvek do diskuze a pane Melo, chtěl jste ještě něco k tomu říct, zareagovat? Ne? Jenom pro informaci ještě. Pokud je o pozměňovací návrhy 22. března se bude hlasovat a eh, podle jednacího řádu eh, by budou se týkat pouze návrhu zpravodaje a bude možné využít i ten systém, automatizovaný systém pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže ve Wordu a automatizovaným způsobem a poslat sekretariátu. A také, pan Melo, děkuji, že jste byl trpělivý, pokud jde o harmonogram my jsme to museli udělat takto dnes vzhledem ke změně programu časového plánu. Děkuji za to, děkuji paní Cipl, Cipl která je oficiálně asi eh, členkou, která má nejlepší účast na schůzích výboru Libé, takže děkuji. A tím jsme se asi dostali k závěru schůze. Děkuji. To je dost teda neobvykle půlhodinová schůze výboru Libe. Děkuji všem a přeji hezké odpoledne.